několik eh, nástrojů pro blending, které dnes pokrývají všechny země, kde Evropská unie vede vnější spolupráce. A tyto nástroje kombinují granty z rozpočtu, z EDF, a to také zahrnuje příspěvky od členských států v některých případech, s dalšími negrantovými zdroji, které přicházejí zejména od finančních institucí. A na úrovni projektu granty a další zdroje jsou sloučeny, aby vznikl správný model financování pro konkrétní projekt. Bych to uvedl na příkladu. Připravil jsem si tento graf, kde je vidět, že při blendingu vidíte že je to na začátku poptávka příjemce, který chce financovat určitý projekt. A máme tu grantové zdroje, které jsou sloučeny s granty od dalších dárců a ve většině případů zahrnují financování z veřejných eh, institucí v Evropě. To může být EIB a řada dalších institucí, které ještě uvedu. A pokud jde o financování z veřejných institucí, je možné doplnit i neevropské zdroje, zejména eh, regionální rozvojové banky, které jsou stále významnějšími subjekty u naší rozvojové pomoci v oblasti blendingu. Kromě toho je možné také eh, zde uvést soukromé investory a vlastní zdroje příjemce které jdou nad rámec tedy to, toho, co je financováno z místních zdrojů. Je důležité se zastavit a uvědomit si, že od roku 2007, kdy vzniklo pět základních nástrojů, tedy Africký Trust Fund, latinskoamerický nástroj, nástroj pro investice v sousedství nástroj pro Ázii a pro střední Ázii komise odložila 1,2 miliardy euro, které měly za následek celkový objem financování 32 miliard navíc. A to zahrnuje granty, půjčky, kapitálové vstupy od různých subjektů. A je důležité si uvědomit rozsah, který zde byl využit z tohoto poměrně malého příspěvku, pokud je možno říci, že jedna miliarda je málo. A chci vám ukázat tento graf, abych potvrdil, že celkově vzato od roku 2007 jsme financovali 170 projektů a začali jsme s ITF v roce 2007 nástroj pro investice do sousedství v roce 2008, v roce 2010 LIFE a IFKA a v roce 2012 jsme spustili nástroj pro Karibskou oblast, pro Asii a pro Tichomoří. Také je zde rozdělení řady projektů. Celkový objem financování pro každý z nich, ale to je v prezentaci, která byla rozdána. Tím se zabývat nebudu. Chtěl bych vám jenom ukázat, že blending se týká zejména výsledku financování konkrétních projektů. A ty se mohou lišit podle jednotlivých odvětví, ale některé ty aspekty jsou zcela zřejmé. Já jsem uvedl příklady. Například v Nikaraguji budeme financovat projekt, který zahrne přístup k pitné vodě ze 72 na 95 v 15 městech. V Maroku budeme financovat největší fotovoltaickou elektrárnu v severní Africe a zamezíme emisím 250 tisíc tun CO2. Ve západní Africe 13 km přenosových tras Máme také geotermální elektrárny v, ve východní Africe, kdy vznikly tisíce pracovních míst, například eh, v východním sousedství. Projekty, které financujeme blendingem, skutečně dávají výsledky. Kterých odvětví se to týká? Ty, ty, ta odvětví jsou poměrně podobná. Většina nejvýznamnějších odvětví je energetika, a také doprava. Rostoucí objem jde do vodohospodářství a kanalizace a poměrně skromné příspěvky podpora malých a středních podniků i mikropodniků, které představují 11 našich financování. 5 sociální výdaje a tady vysvětlím, proč eh, blending není příliš eh, přiměřený a proto IKT 3%. Jak postupujeme, jakou formu grantů poskytujeme? 41% jsou přímé investice, takže financujeme přímo investici v eh, příslušné země příjemce. 32% technická pomoc, příprava projektů, řízení projektů, příprava studií o environmentálním nebo sociálním dopadu. Poměrně významná část jsou dotace úrokových sazeb, zejména skrze Svěřenecký fond pro Afriku, ale to není preferovaný způsob fungování. 4% našeho financování rizikový kapitál a 3% na záruky a zajištění pokud eh, se budeme držet programu eh, agendy pro změnu, budeme právě v této oblasti postupovat eh, rozhodněji. Jak to zapadá do programu efektivity pomoci? Řekl jsem, že to je klíčový aspekt agendy pro změnu a chceme umocnit spolupráci všech základních osmi aktérů. Tak, jak jsem řekl, chceme zvýšit dopad, efektivitu evropské pomoci, protože koordinace těchto zásahů umožňuje, aby rozvojová pomoc byla konzistentnější a komplementárnější. A výměna osvědčených postupů, a já vám ukážu, že to vychází z blendingu, je právě součástí tohoto programu. Kromě toho díky blendingu dochází k harmonizaci procesu a snižuje to transakční náklady, administrativní zátěž pro partnerské země a také to uvolňuje, to je důležité si zapamatovat, uvolňuje to prostředky pro další programy. Jeden z důležitých výsledků blendingu je, že jsme vlastně sloučili čtyři různé oblasti jednak evropské a neevropské subjekty. Spolupracujeme s regionálními rozvojovými bankami a také jsme sloučili dva světy. Svět dárců a svět finančních institucí. Podařilo se nám skrze mechanismus blendingu sloučit právě tyto dva světy s jedním cílem, tedy evropské rozvojové cíle. A jako důsledek právě tohoto mohu bezpečně zde říci, že zvýšení efektivity pomoci je jeden z klíčových motivačních faktorů, který je v pozadí blendingu. A blending přinesl ještě další hodnotu, pokud je o umocněnou spolupráci a synergie mezi finančními institucemi, ale nejen finančními institucemi a dárci, kteří spolupracují při definování, přípravě a financování projektů. A zcela evidentně to zvýšilo koordinaci všech subjektů, které jsou zapojeny do blendingu. Chtěl bych zhrnout v této fázi, protože si myslím, že je důležité zdůraznit, že blending se netýká pouze pákového efektu v oblasti finanční. Je to pravda, dochází k eh, finančnímu umocnění dopadu, ale myslím, že se mi podařilo vám dokázat, že kromě eh, té páky tu máme také větší dopad na rozvoj. A kromě toho, a to, tomu bych řekl tedy nefinanční umocnění účinnosti, daří se nám eh, zlepšit udržitelnost projektu, rychlost realizace a také přinášíme větší finanční disciplínu a přivlastnění si projektu. A chci vám připomenout, že kromě těchto mechanismů blankanismu, to máme také celou tu úvěrovou část a díky tomu si vlastně eh, přivlastňujete projekt. A je důležité si zapamatovat, že práce, kterou eh, jsme odvedli a kterou odvádíme, je v souladu s politikou EU a s rozvojovými cíly, které jsou stanoveny na celosvětové úrovni a na úrovni regionální. Dovolte mi ještě vás ubezpečit, pokud jde o výběru projektu. Některé důležité věci je třeba vzít v úvahu. Je třeba zamezit narušení trhu a je třeba také dokázat, že grantové financování vlastně vyřeší otázku adicionality. Provádíme systémovou analýzu skrze naše zeměpisná oddělení a díky příslušným generálním ředitelstvím na základě konkrétních projektů, abychom zajistili kritéria regionálního výběru, a to ještě jednou zdůraznuju, tedy konzistentnost rozvojovou politikou EU a technické aspekty, přidaná hodnota financování, dosažený pákový efekt a udržitelnost hlediska zadlužení. A chci zde vysvětlit, že prozatím, a myslím, ta čísla to dokazují, snažili jsme se podpořit eh, projekty veřejných investic. 90% našeho financování směřuje do projektu veřejného, veřejných investic. Ale také jsem řekl, že blending nám dává možnost vyvolat katalytický efekt u soukromých investic skrze novátorské finanční nástroje, různou formou rizikový kapitál, investiční záruky a podobně. A je třeba ještě více zapracovat v této oblasti, pokud chcete být právě zde efektivní. Ale chceme ještě posílit blending. A aby to bylo možné, vytvořili jsme platformu EU pro blending ve vnější spolupráci, kde spolupracujeme s členskými státy, s jednotlivými odděleními komise, s finančními institucemi, s Evropským parlamentem, abychom zajistili zdokonalení toho, čeho jsme dosáhli v minulosti. A střednědobé hodnocení, které jsme dokončili u ITF a nástroje sousedství, potvrdili, že ty nástroje podporují politické cíle EU, spolupráci a podporují také dosahování lepších norem. A provádíme statické hodnocení těch nástrojů na základě stávajících výsledků a vzhledem tomu, že jsem zde v Evropském parlamentu, chci zdůraznit, že Evropský parlament se podílí na obou úrovních, tedy v oblasti technických skupin a v, oblast, v politické skupině také. A na závěr chci uvést seznam oblastí, kde působíme. Máme dvě technické skupiny. Technická skupina 1, kde srovnáváme výkonnost a postupy jednotlivých regionálních nástrojů. Máme zde zvláštní důraz na poučení a získání osvědčených nejlepších postupů pro dostávání výsledku s našimi formami financování a také hodnotíme formy řízení. A druhá technická skupina, ta je také relevantní pro připomínky v úvodu. Snažíme se rozvinout rámec založený na výsledcích a také hodnotíme dopad a adicionalitu financování na základě grantů. Tady vlastně vyhodnocujeme výsledky našich grantů a chceme takto postupovat v normalizované podobě abychom měli i mechanismus reportingu pro finanční instituce, které nám umožňují reagovat na otázky, které nám jsou kladeny. První výsledky těchto dvou technických skupin jsou očekávány v červnu a budou projednány v politické skupině. Děkuji vám za vaši trpělivost. Thank you very much. Děkujeme vám mnohokrát. E, jako další promluví paní Sophie Sirten, šéfka pro e, korporátní reformu a strategii e, v odboru operační politiky Světové banky. Paní Sirten už byla na mnohých pozicích v rámci Světové bance a bude hovořit o perspektivě Světové banky Eh, na téma efektivity pomoci a možnostech světové spolupráce. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Eh, dovolte mi, prosím, eh, najít nejdříve svou prezentaci. Předpokládám, že bude někde v tomto stroji. So as it's, uh, being loaded, uh, Tak, už se to načítá. Dovolte mi mezi tím vysvětlit, na co se zaměřím ve své prezentaci. Chci vám poskytnout obecnější vhled do toho, jak lze maximalizovat eh, dopad, zkrátka efektivitu pomoci. Tak, už se nám to načetlo. Takže na začátek vás uvedu do kontextu, proč je toto důležité. Poté se podíváme na to, eh, co si my myslíme ve Světové bance, že lze udělat pro zvýšení efektivity eh, oficiální pomoci. A na závěr pár myšlenek o spolupráci mezi různými institucemi v tomto kontextu. So first of all on the context. You've heard from the previous, um... Nejprve tedy ke kontextu. Jak už říkal předřečník a eh, všichni předsedající, že v roce 2015 dosáhneme data, kdy už máme mít splněny e, cíle tisíciletí. Jak víme, e, došlo k obrovskému pokroku, ale stále toho mnoho zbývá. A vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství přemýšlí o novém rámci, je zde otázka, jak financovat ty zbývající potřeby těch méně rozvinutých států. To je naší klíčovou prioritou. A když se podíváte na ten graf, tak uvidíte, že oficiální toky eh, pomoci jsou vlastně velmi malou součástí všech eh, finančních prostředků eh, proudících do rozvojových zemí, je to v podstatě méně než 1%. To, ten největší podíl proudí z soukromého sektoru, ať už jakýmkoliv způsobem. A tady to máme zdůrazněno ještě jinak. A tedy v posledním roce kvůli krizi se eh, tyto finanční toky ještě snižují, ačkoliv, jak zde vidíte, jsou zde země, které, eh, včetně těch, tedy, které jsou zasažené krizí, které se snaží navýšit svou pomoc, nicméně jsou daleko pod těmi cílovými eh, hodnotami, které odsouhlasili. A každopádně ta pomoc nestačí. zejména vzhledem k tomu rámci po roce 2015, který brzy vstoupí v platnost. A když se podíváme na toky peněz ze soukromého sektoru, tak uvidíme, že se hodně mění. To je tedy ten spodní eh, graf pro eh, země se středními příjmy. Tam vidíte, že to pokleslo eh, v roce 2009 asi tak zhruba o 40%, to bylo tedy v té nejhlubší krizi. A e, poté tam vidíte e, graf, to je ten nahoře, toku peněz do nejméně rozvinutých zemí, který je mnohem nižší a rozhodně není dostačující pro splnění jejich potřeb. Takže tyto toky e, nemohou sloužit jako hlavní nástroj pro financování těchto zemí. A v tomto kontextu je zcela jasné, že maximalizace každého centu pomoci, který utratíme, je naprosto zásadní. A proto se zaměřím na možnosti právě maximalizace dopadu těchto peněz, maximalizaci hodnoty těchto peněz eh, z každého centu z oficiální pomoci a jejich optimalizace. Potřebujeme udělat dvě věci. Jednak zvýšit efektivitu a dopad této pomoci, takže zvýšit efektivitu pomoci. A za druhé, a o tom už hovořil předřečník, je použít pákové efekty na získání dalších finančních prostředků na lepší využívání finančních zdrojů. Zbytek mé prezentace se zaměří na to, jak toho můžeme společně dosáhnout. A začneme efektivitou pomoci. E, tady ten graf obsahuje několik myšlenek. Jak víte, mezinárodní společenství se několikrát setkalo na téma efektivity pomoci v Monterey, v Paříži, v Akře, e, v Busanu v roce 2011 a všichni jsme se shodli, že efektivita pomoci je něco, co je možné zlepšit prostřednictvím určitých principů, které jsou zakomponovány do monitorovacího rámce. To, co vidíte zde, jsou v podstatě indikátory sledování postupu v tomto rámci. E, ten rámec e, uznává, že pomoc je efektivnější, pakliže se združuje e, pro jednotlivé země. To znamená, když doplňuje národní a další strategie, tak aby vlády cítili vlastnictví této pomoci i v rámci její implementace. Tato agenda rovněž zdůrazňuje, eh, jak říkal předřečník, důležitost zjednodušení administrativy a spolupráce s různými partnery. Je potřeba eh, spolehnout se na systémy v daných zemích a je potřeba spolupracovat na úrovni dárců, a to jak multilaterálně, tak bilaterálně. Eh, rovněž se zaměřujeme na výsledky a na odpovědnost za to, že jsou výsledky plněny. Tak, eh, jak vidíte z, této, z tohoto grafu, tak tyto principy stále platí, nicméně nejsou ještě eh, splněny. Takže i toto, toto je i nadále klíčová agenda pro všechny z nás. Nicméně podle nás to nestačí, eh, udělat toho lze ještě daleko více pro zlepšení efektivity pomoci. Jednak jsme přesvědčeni, že když se zaměříme na maximalizaci dopadu a výsledků pomoci, že to je právě ten nejlepší krok, který můžeme udělat. A v rámci toho chceme zaměřit na rámec pomoci a to je právě gro naší práce. To znamená, chceme mít možnost definovat požadované cíle, požadované výsledky společně s klientskými zeměmi a chceme zajistit, že definujeme jasné cíle, které lze monitorovat a lze někoho učinit zodpovědným za ně. To lze udělat na úrovni institucí, projektů, programů, strategií dané země a e, případně na úrovni cílů, které si stanovujeme my jako mezinárodní společenství. Jsme rovněž přesvědčeni, že používání zpětné vazby do maximální možné míry v rámci evaluací pro hodnocení toho, co funguje a to, co nefu- toho, co nefunguje, hodnocení toho, jaké jsou nástroje, metodologie, politiky, které jsou vhodné, které jsou nevhodné v daném kontextu, pro plnění daných cílů. I toto je naprosto zásadním prvkem pro maximalizaci dopadu pomoci a v rámci poskytování poradenství zemím. Ve Světové bance eh, budujeme také něco, čemu říkáme Science of Delivery. To znamená, my jsme si uvědomili, že pomoc je nejefektivnější, když kombinuje jak odborné znalosti na základě osvědčených postupů, ale také postupy implementace takže se snažíme skombinovat obojí a pomáhat zemím eh, nejenom tím, že jim poskytneme nějaký ten prvotní nástroj, ale tím, že jim poskytneme možnost, jak ho implementovat. Otevřenost a transparentnost jsou velmi zásadní a mohou pomoci maximalizovat efektivitu pomoci. Je to hlavně proto, že otevřenost a transparentnost v tom smyslu, co, čeho lze dosáhnout, zlepšuje odpovědnost jak dárců, tak vlád vůči občanům a to je velmi důležité. Rovněž máme určité specifické sektorální benefity, kterých lze dosáhnout prostřednictvím transparentnosti a e, v rámci fiskálních programů je transparentnost e, také velmi důležitá. Jinými slovy znamená to výši výběrů vybraných peněz na daních, který stát, e, který stát má. A je otázka, co lze v této oblasti učinit. Samozřejmě zveřejňovat lze čím dál více informací, ale my jako dárci také můžeme podporovat a usnadňovat to, aby eh, samotné klientské země informovaly své občany a můžeme i zde používat systémy zpětné vazby. Můžeme posilovat roli konečných klientů, konečných příjemců, v rámci toho, co jim poskytujeme a můžeme je podporovat v poskytování zpětné vazby při rozvoji našich programů. A podle našeho názoru i toto zlepšuje hodnotu naší pomoci a pomáhá nám to bojovat s nedostatky programu. Jeden z nástrojů, který jsme vyvinuli s ostatními dárci pro podpoření spolupráce, eh, je geomapovací software, který nám umožňuje zobrazit eh, pro jakoukoliv zemi, se kterou pracujeme, co se děje, kde, v jakém sektoru, jaké projekty to jsou a e, jací dárci se na nich účastní, na nich podílí. Takže e, dárci tak vidí, kde se jejich činnost překrývá, jaké jsou mezery a ty tečky, které vidíte na té mapě, ty lze rozkliknout, tam jsou pak konkrétní výsledky i s konkrétními čísly toho, co se děje a je to aktualizováno v reálném čase projektovými týmy v terénu. E, tak, to, co jsem zatím řekla, má jeden velký nedostatek. Uvědomili jsme si, že nic z toho nemůžeme dokázat bez řádné statistiky, bez dat. Takže nelze monitorovat eh, efektivitu pomoci, nelze eh, hodnotit rámce, nelze hodnotit mezery v pomoci, pakliže nemáme statistiku. A na tomto grafu, jak vidíte, zde je skutečně obrovská propast, pokud jde o statistiku, zejména v těch nejchudších zemích. Například v Jižní Asii a subsaharské Africe méně než 2% lidí žijí v, v prostředí, kde jsou přesné statistiky porodů a úmrtí. Více než polovina zemí v subsaharské Africe eh, neměli, ne, ne, neprováděli sčítání lidu v posledních pěti lidech. Což je přitom kritický průzkum, pokud jde o potřeby a problémy e, populace. My jsme před měsícem s různými dárci a s OSN eh, podepsali umluvu v rámci které se chceme zavázat k tomu, že tuto propast v datech eh, odstraníme a tím pádem naše programy budou efektivnější. A teď tedy ty pákové efekty. Pomoc lze zefektivnit tím, že použijeme alternativní zdroje financování. Nejprve hovořme o domácích zdrojích. Nejde jenom o soukromý sektor, jde také o domácí zdroje, které je eh, nutno lépe využívat v rámci pákového efektu. To je důležité ze dvou důvodů. Eh, jednak to umožňuje zemím eh, být méně závislé na externí pomoci a zároveň jim to uvolňuje ruce v tom, co s tou pomocí udělají. Takže jak vidíte z tohoto grafu, je zde obrovský potenciál pro pokrok. V prvním sloupci je, eh, jsou daňové příjmy jako procento HDP. Máme více než 20 nízkopříjmových eh, ekonomik, kde, eh, které sbírají méně než 15, HDP, 15 HDP na, te, na daních. Pak míra daňových, daňových aktivit, to znamená, kolik daní se vybírá versus potenciál a u mnoha chudých zemích se tento poměr snižuje za posledních deset let. Pak je zde také propast ve výběru DPH, eh, eh, někde to bývá až 60%, takže i zde je obrovský potenciál pro zlepšení. A teď, eh, využívání zdrojů ze soukromého sektoru v rámci pankového efektu, i to je třeba zlepšit. Nejprve tedy PPP, eh, to znamená veřejno-soukromá partnerství, která mohou financovat infrastruktury, zdravotnictví, veřejné programy v různých sektorech a mnoho dalších projektů. A toto lze daleko lépe využívat prostřednictvím různých garancí nebo prostou podporou rozvojových zemí, tím, že tedy tyto budou vyvíjet správný regulační a správný rámec pro tyto projekty. Inovativní strukturování finan, financ, financovacích programů, i to lze eh, použít pro zlepšení efektivity pomoci. Například iniciativa Ag Results, to je předem financovaná, eh, předem financovaná eh, skupina, která se vyplácí, peníze z níž se vyplácí pouze po dodání výsledků. Nebo International Finance Facility for Immunization IFIM, zde generujeme finanční prostředky z bondů na finančních trzích a opět vyplácení peněz z tohoto programu, eh, ve kterém je mnoho peněz se soukromých zdrojů, se vyplácí pouze na základě dodaných výsledků. A můžeme je používat tyto nástroje i do budoucna. Samozřejmě lze také lépe využívat kapitálové trhy a institucionální investiční zdroje v rozvojových zemích. A další sektor, který roste velmi rychle, jsou různé penzijní eh, zárukové fondy, ve kterých je více než 10 trilionů dolarů. A v rámci adekvátní investiční politiky a v rámci toho, že dbáme toho, čím eh, jakým cílům mají tyto fondy sloužit. Mohou se používat na financování různí, různých mezer v infrastruktuře, například v rozvojových zemích. Je, je to jenom otázka vyvíjení řádných nástrojů na jejich využívání. Tak, toto celé bude efektivnější, pakliže to budeme dělat společně. Jak víte, agenda na období po roce 2015, která nám bude stanovat eh, priority, už je ve fázi koordinace a my podobně jako vy tvrdíme, že jednotná sada indikátorů je to nejlepší, co můžeme vyvinout. Příslušná komise, která má na starosti implementaci a monitoring tohoto rámce, je stejného názoru. I toto je tedy zásadní prvek pro zajištění efektivity i do let budoucích. Na závěr. Je mnoho způsobů, jak lze zefektivnit pomoc, jak využít další finanční prostředky v rámci pákového efektu a spolupráce je klíč. Tak a teď už jenom dva poslední snímky. Jak může spolupracovat Světová banka eh, s, například s Evropskou komisí? My upřímně toho děláme ve světě mnoho, ale zde máte pár myšlenek, co můžeme dělat do budoucna. Můžeme pokračovat ve spolupráci. I po roce 2015 v rámci eh, partnerství pro rozvojovou pomoc. Doufáme, že nám komise pomůže se sběrem statistik. Jak říkám, toto je naprosto zásadní, pakliže chceme dosáhnout vyšší míry efektivity. Můžeme dále spolupracovat i na úrovni jednotlivých států pro usnadnění eh, využívání finančních systémů, národních strategií a pro další vývoj programů založených na výsledcích a eh, Samozřejmě také můžeme spolupracovat v kontextu eh, blendingových fondů, které, jak už jsme slyšeli, jsou ve stádiu vývoje. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Kopnout jí taky. Chci poděkovat paní Sirten. A nyní přejdeme k našemu poslednímu řečníkovi z prvního panelu, pan Jesse Griffith, ředitel Eurodadu, Evropské sítě pro dluh a rozvoj. Má velké zkušenosti ve financování politiky životního prostředí a rozvoje a bude hovořit o optimalizaci zdrojů v oblasti rozvojové pomoci. Děkuji za pozvání vás zde oslovy. Je slušnost říci na takovéto akci díky za předcházející prezentace, souhlasím s řadou z nich, ale budu asi dnes neslušný a nesouhlasím s řadou věcí, které zde zazněly a věřím, že bude možné vysvětlit proč eh, do deseti minut, ale k tomu se ještě vrátím. Eh, chtěl bych eh, zmínit tři hlavní věci. Za prvé, když hovoříme o potřebě optimalizovat rozvojové zdroje financí, nesmíme zapomínat, že je tu obrovská potřeba tradičních veřejných zdrojů. Za druhé, téma, kterému věnujeme nejvíce času, tedy blending a vytvoření tedy pákové efektu je velmi problematický koncept. A to, jak to probíhá v současnosti, vyvolává skutečně vážné problémy, které třeba vyřešit. A za třetí bychom to měli vidět také v kontextu mobilizace domácích zdrojů. A je třeba zde uvést například v Evropě, je třeba bojovat eh, s nelegálními finančními toky z rozvojových zemí a také bychom měli zajistit eh, podporu domácích strategií cestou veřejných zakázek. To jsou tři věci, které bych chtěl uvést. Za prvé, pokud je o tu obrovskou potřebu veřejných zdrojů. Víme, že zde existují různá čísla, ale všechny se shodují v tom, že třeba velkých eh, potřeb, pokud, pokud je o splnění zejména eh, rozvojových cílů tisíciletí, pokud eh, si chceme stanovit ambiciozní cíle, tedy eradikace chudoby, bude třeba významných zdrojů OECD hovoří o 60 miliardách dolarů ročně pro splnění zdravotních cílů eh, v oblasti tedy MDG. A Spojené národy hovoří o jednom bilionu ročně. Je třeba to invest, využít formou tradičních investic, školství, vzdělání, vodohospodářství. A víme, že to jsou všechno nesmírně důležité aspekty. Tím se dostávám k, ke konceptu pákového efektu soukromých financí a Eurodat provedl studii v loňském roce. Některé výtisky jsou možná k dispozici u vchodu. A zatím to funguje tak, že to považujeme za velmi problematické. Většinou tyto finanční zdroje sledují trh, takže investuje se do středně příjmových zemí a nikoli do nízkopříjmových zemí, tedy Světová banka ICF eh, provádí tuto práci. Tři čtvrtě jejich investic jdou do středně příjmových zemí. Je tu také převaha eh, tedy těžební průmysl a finanční sektor a to jsou oblasti, které nepotřebují tolik investic. A soukromé investice vlastně následují a které jsou podpořeny veřejnými prostředky a veřejnými investicemi, vlastně jdou tam, kam jdou tradiční soukromé investice. Takže vlastně kdo vytváří páku na koho. A to je velmi důležité, abychom se tímto mnohem více zabývali, protože jsme slyšeli od komise to číslo poměru 30 k 1, tedy poměr páky 30 k 1 každý dolar, který vloží, vyvolá 30 dolarů investic. A teď je otázka, je možné dokázat, že, že by se to vlastně nestalo stejně a možná jiní investoři, soukromí investoři by investovali stejně v takovém rozsahu. A pokud eh, vlastně my jsme slyšeli dokonce páku je, stoku jedné. A pokud jako veřejný investor eh, vkládá jeden dolar a soukromí 100 dolarů, tak kdo asi určuje vlastně, kam ty prostředky půjdou a jaké cíle budou plněny. Další věc, kterou je třeba zmínit, jsou tu velké náklady, pokud jde o příležitosti. Máme omezené veřejné zdroje a každý dolar, který vynakládáme, abychom umocnili pro pákové efekty, to je dolar, který vlastně nemůžeme investovat jinde pro tradiční investice. A také víme, že je tu malá míra transparentnosti a odpovědnosti, když jsou takto společně investovány veřejné a soukromé prostředky v rozvojových zemích. A ombudsman, který se zabývá touto problematikou z hlediska Světové banky, právě zveřejnil zprávu a dospěl k závěru, že Světová banka nebyla schopna odhadnout eh, dopady společenské a environmentální, tedy u 40 eh, portfolia v posledních letech. Takže je tu opravdu obrovský problém vědět, co se stane s těmi finančními prostředky a jaká, od, jako, jaká míra odpovědnosti zde existuje. A také tedy dluhové riziko kdo vlastně zaplatí dluhy, pokud se eh, investice nepodaří. Proč eh, nevyužívat eh, podporu právě, veřejnou podporu pro pak. Je třeba získat právě důkazy o tom, že to je problematické a neměli bychom se touto cestou vydávat s příliš velkým nadšením. Jaké jsou alternativy? Na, to, na, na co bychom se měli skutečně soustředovat, je, jak využít rozvojové zdroje evropské pro podporu mobilizace domácích zdrojů v rozvojových zemích. Tady je tabulka, kterou jsme připravili do zprávy na konci loňského roku, kde vidíme různé formy investic. A modře zde jsou domácí zdroje které jsou mnohem větší než veškeré další investice, tedy veřejné příjmy 30 HDP v průměru, soukromé investice velmi vysoké, mnohem vyšší než vnější toky. Tedy vidíte, že přímé zahraniční investice jsou nízké a oficiální rozvojová pomoc také. A pokud zde vidíte tedy ty toky ven, tak ty jsou mnohem eh, významnější. Takže tady jde skutečně o to vlastně zamezit korupci, zločinnosti, daňovým únikům a a abychom tomu zamezili, tak chci vyzvat eh, míst, eh, poslance, kteří jsou přítomní, aby uplatňovali Eh, směrnici proti praní špinavých peněz, která byla schválena v loňském roce. A pokud je o mobilizaci zdrojů, tedy vlastně znamená to, jak využíváme pomoc, pokud jde do soukromého sektoru. A výzkumy Eurodadu odhadují, že přes polovinu veškeré pomoci je investovaná skrze soukromý sektor, cestou veřejných zakázek a služeb. A dvě třetiny z toho směřují do společností z členských států OECD. A vlastně tyto prostředky směřujeme do podniku z této oblasti a byli bychom mnohem efektivnější, kdybychom podporovali domácí soukromý sektor v těchto zemích. A to je skutečně dosažitelný cíl. A vidíme z těchto údajů, že máme dohody pro uvolnění pomoci a využívání nevázané pomoci 20 je přímo vázáno a 60 prostředků je nepřímo vázáno ve skutečnosti. Takže takto bychom mohli mnohem optimálně využít ty rozvojové prostředky v Evropě. Takže závěrem, domnívám se, že je tu skutečně velká potřeba tradičních eh, zdrojů. Za druhé, měli bychom mít opatrní, pokud jde o blending a vytváření pák, protože to vyvolává hluboké problémy, a zejména ta platforma pro blending, o které zde byla řeč. A za třetí bychom se měli, měli bychom se soustředit na mobilizaci domácích zdrojů. A měli bychom zamezit také odtékání prostředků z těchto zemí do zahraničí a měli bychom dotovat naše vlastní podniky, které zde působí. Děkujeme vám mnohokrát. Touto prezentací jsme tedy ukončili první panel a přejdeme rovnou na panel druhý, který zahrnuje odborníky, kteří budou hovořit o tom, jaké oblasti odborných znalostí jsou nejúspěšnější v Evropě. Jako první bude hovořit pan Dirk Willem Tevelde, šéf Mezinárodní hospodářské rozvojové skupiny při Overseas Development Institute. Je uznávaným autorem o finančních institucích a nástrojích. Mimo jiné je autorem eh, zprávy o blendingových nástrojích za rok 2011. Má celou řadu zkušeností s poradenstvím pro dárcovské organizace a mezinárodní organizace, a zaměří se na kritický souhrn evropských blendingových nástrojů. Pane Develde, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Budu hovořit o blendingových programech. Jak už jste říkala, paní předsedkyně, Proběhlo u nás několik studií o blendingových systémech a o nich se také zmíním. Ale v zásadě udělám, respektive pohovořím o třech věcech. Nejprve celkový obrázek toho v kontextu, v rámci kterého probíhá blending, to znamená ve světě, kde se hovoří o pomoci pro rozvoj, kdy v podstatě pomoc byla jediným finančním zdrojem. A e, budu hovořit také o tom posunu ke světu, kde existuje více forem financování rozvoje. Poté bych rád hovořil o konkrétních nástrojích blendingu, ačkoliv o tom už hovořil Jose velmi dobře a představil tyto programy, takže tam budu velmi stručný a e, Nakonec budu hovořit o těch pro a proti výzvách a bonusech eh, těchto programů na základě studií a na základě eh, konkrétně této blendingové studie, kterou jsme provedli eh, v rámci koordinace think tanků, což je tedy ODI a další tři think tanky ECDPM, FRIDA a DIE. Takže nejprve, jak vypadá celková situace v oblasti financování? Některé prezentace už se o tom zmínily. Eh, mimo jiné, ta předchozí hovořila o mobilizaci domácích zdrojů jakožto velmi důležitého zdroje financování, což je samozřejmě skutečně důležité. Eh, zároveň na té externí straně dochází k velmi rychlým změnám a e, toky soukromého kapitolu, kapitálu do subsaharské Afriky e, dramaticky rostou. A nejde pouze o zahraniční přímé investice, jsou to i jiné toky, například příkon, e, přítok equity. Ty se také mění a rovněž toky bondů jsou dnes jiné. Dnes máme celou řadu zemí v Africe, které vydávají vlastní bondy, vlastní dluhopisy, takže už i tyto země se zabývají dluhy a sami nabírají dodatečné zadlužení. Pak je zde celá řada dalších finančních toků, o kterých lze hovořit. Aid for Trade, eh, ODA, rozvojová pomoc, eh, přímé investice z fondu a tak dále. Takže žijeme ve světě, kde je celá řada možných zdrojů financování. Blending pak kombinuje granty a půjčky. Pakliže poskytnete půjčku, znamená to určité závazky pro zemi příjemce. A tady se může e, zadlužení zvýšit. Když se podíváme například na subsaharskou Afriku, tak tam vidíme, že zadlužení bylo poměrně stabilní, tedy v miliardách, a v nedávné době stoupá. Samozřejmě jakožto procento HDP v rámci exportu se to snižuje eh, kvůli eh, dluhové pomoci. Ale vzhledem k eh, finanční krizi a dalším důvodům v nedávné době se nám to stabilizovalo v tom smyslu, že už to přestalo klesat. Když se podíváme na to, co se momentálně děje, tak zjistíme, že státy příjemců se chtějí víc zadlužovat. Nechtějí granty, chtějí zkrátka více peněz, chtějí financovat infrastrukturu a potřebují vlastně více financí, než jim může poskytnout program pomoci. Nedávno jsme například hovořili o tom, že eh, eh, programy pomoci které byly eh, v nedávné době ve výši 400 milionů v dluhopisech, tak to probíhalo v době, kdy eh, se vlastně snižovaly celkové toky pomoci. Proto je potřeba pomoc vnímat jako součást financování. Eh, příjemci stále častěji sledují ne tyto toky separátně, ale jakožto balíčky. A země, kde se například chce financovat nějaká silnice nebo energetická infrastruktura, elektrárna, chtějí, aby se to také ufinancovalo a e, velmi často jim je úplně jedno, jak se to ufinancuje, ať už to bude zahraniční přímá investice nebo grant nebo půjčka, zkrátka chtějí, aby to někdo udělal, protože tím, že se to zafinancuje, se odstraní jedna z překážek růstu, ať už je to infrastruktura nebo energetika, a když se zvýší růst, tak to zvýší objem prostředků, včetně domácích prostředků, pro boj s chudobou, pro e, zlepšení e, vzdělávání nebo zdravotnictví v daném státě. Takže v zásadě ti příjemci to sledují z hlediska balíčků. A proto jsou ty pákové balíčky velmi užitečné. Ale samozřejmě to celé probíhá v institucionálním rámci, kde máme celou řadu aktérů a kde máme různé eh, instituce pro financování rozvoje, až už bilaterální, jako EIB nebo různé jiné banky, IDC, pak je banka BRICS, eh, Velká Británie koketuje s myšlenkou eh, britské rozvojové banky, jsou různí filantropové, přímí investoři a tak dále, takže eh, by si Evropská unie musela najít nějaký malý, velmi úzce zaměřený trh pro eh, své peníze. Jedna věc, kterou můžeme udělat, je takzvaný resource pooling, to znamená, že si k sobě přitáhneme financování z dalších fondů, tak to dělá například Německo nebo Francie, které kombinují granty a půjčky a Lze to provádět i na úrovni eh, mezinárodní pomoci. To pak lze na evropské úrovni celé združit a dosáhnout na investice ve větší škále, ve větším měřítku. O těchto programech, myslím, nemusím hovořit, eh, protože eh, tu prezentaci máte přímo od Evropské komise. Omezím se pouze na to, že bych řekl, že granty se používají na různé účely, ale v zásadě se mohou použít na eh, financování studie proveditelnosti nebo studie dopadů, které jsou zapotřebí, aby ty investice proběhly. Pokud je neuděláte, tak nebudou ani žádné projekty. A některé tyto projekty eh, jsou naplánovány na několik let a velmi dlouho trvá, než dostanou peníze, vyžaduje to mnoho technické pomoci a to musí někdo zafinancovat. Takže někdo musí převzít to riziko a tím pádem eh, v zásadě jde o to, že v některých těchto případech je to právě ten prvek grantu, který těmto projektům pomůže dospět k finanční závěrce. O statistikách už se také mluvilo. E, jsou to velmi velká čísla, pokud jde o pomoc e, v rámci těchto jednotlivých programů. Slyšeli jsme také o tom pákovém efektu, tě, to 1 ku 30. K tomu se také za chviličku vyjádřím. A tím se dostávám k poslednímu snímku a o tom budu hovořit poněkud déle. Takže co je pozitivní? na těchto blendingových programech, tak jednak eh, pomáhají eh, uvolňovat finanční toky, které by jinak neprobíhaly. To zejména v tom kontextu, kdy přemýšlíme o kontextu financování studií proveditelnosti nebo studií dopadu, hodnocení dopadu a tak dále. A pomáhá to i financovat produktivní investice v rychle se vyvíjejícím prostředí. A eh, toto financování je velmi důležité, a myslím si, že ta první prezentace nezdůraznila dostatečně. Když se podíváme na omezení rozvoje a růstu, tak velmi často to je infrastruktura a, a doprava a tak dále. A to, je přesně, to jsou přesně ty oblasti, na, co, na které se tyto blendingové programy zaměřují. Za další mají tu obrovské pákové efekty. A za třetí e, je to velmi flexibilní nástroj, nejsou to pouze granty. A v podstatě nelze dnes financovat třeba celou silnici nebo celou elektrárnu jenom z grantů. To prostě nejde, zejména v případě té elektrárny. To je velmi nepravděpodobné, že by vám někdo dal tolik peněz. Je potřeba mít balíček združených finančních prostředků a tím pádem můžete e, příjemcům nabídnout i lepší pokrytí. A vede to, přispívá to také ke koordinaci protože na bilaterálním úrovni se finanční prostředky poskytují jedním konkrétním způsobem, ale pak se k tomu přidá třeba Evropská investiční banka a granty komise. To znamená, že se zde otevírají možnosti pro diskuzi, pro koordinaci třeba mezi komisí a Evropskou investiční bankou, eh, pokud jde o plnění těchto rozvojových cílů, což je samozřejmě dobré. Takže koordinace. A pak je zde několik výzev několik problémů. První z nich je problém definice eh, rozvojové pomoci. Je samozřejmě otázka, do jaké míry tyto nové blendingové programy spadají do rozvojové pomoci. Pakliže eh, přemýšlíme o nějaké půjčce od KW nebo AFD, tak to se obvykle považuje za eh, rozvojovou pomoc ale otázka je, zda všechno, co těmito blendingovými programy pro, prochází, je rozvojová pomoc. A kdy ještě ano a kdy už ne. Zejména, když se v tom angažují e, další, e, další subjekty. A stále častěji, pakliže se bude jednat o nějaký balíček rozvojové pomoci, co je ještě rozvojová pomoc a co už není. A bude to stále těžší rozlišit. A asi bychom měli také přemýšlet o nějakých globálních rozvojových cílech. Některé země o tomto uvažovaly už v minulosti, nějaký cíl pro objem veřejn, veřejných statků nebo nějaké cíle pro externí, pro vnější spolupráci. Konec konců i rozvojová pomoc má vlastní cíle, ale opět nahlížet to lze různými způsoby. A pak je zde ještě jedno velice důležité téma a to jsou ty pákové poměry po tom, co tady říkali Jose a Jesse, a e, z politického hlediska upřímně je velmi těžké zaujmout nějaký přístup. Je samozřejmě správné říci, ano, 1 ku 30, ten poměr, e, neznamená, že e, jsou tyto poměry na sobě závislé. Nemusí to být jenom dopředu, může to být i zpětně, že ano, že tady těch 30 způsobí pákový efekt jednoho dolaru nebo bodíku. Eh, my se obecně zaměřujeme na fungování finančních institucí, zejména v soukromém sektoru, takže IFC, Evropská investiční banka z velké části, eh, CDC, EDG a vůbec celá řada dalších finančních institucí. Všichni o tom přemýšlejí a přemýšlíme o tom, co nám tyto nástroje naopak nabízejí. Když se podíváte na výroční zprávy těchto nástrojů, tak ty poměry jsou 3 ku 5, 1 ku 12, 3 ku 30, takže každý si tam vymyslí nějaký hezký poměr, ale e, nikdo se nezaměřuje na to, co to vlastně znamená. Takže my jsme provedli studii, která se zaměřuje na poměry investic, na jejich faktory, běžné faktory investic, a pak jsme přemýšleli o tom, e, jaké zde jsou faktory, které vstupují do hry, které běžně platí pro návratnost investic a e, pak jsme si řekli, zda zde existuje nějaká exponovanost e, vůči rozvojovým fondům a jestli to zlepšuje ten poměr nebo ne. A zjistili jsme určité pozitivní výsledky, ovšem ne všude a ne za všech okolností, jak by se asi čekalo. Je zde tedy celá škála různých efektů pro různé instituce a ty efekty jsou různé, takže to, co pomáhá eh, v jedné instituci generovat pákový efekt 0,2 dolarů, eh, může v jiném případě v jiné instituci eh, mít pákový efekt více než jednoho celého dolaru. Takže je to velmi různé. Někdy je to katalytické, někdy je to prostý pákový efekt a někdy to vůbec nefunguje. Takže je potřeba skutečně zamyslet se nad tím, jak moc blendované finance pomáhají a do jaké míry jsou pouze překážkou. To je velice důležitý bod, který je potřeba zvážit a v tom souhlasím s Jesse ehm, v tom, co tady zaznělo. A pak zde jsou otázky zprávy, řízení. My jsme se eh, v jedné studii zaměřili přímo na opatření zprávy a řízení prostředků. Samozřejmě je zde ta půjčková částka, ta grantová část. Eh, na té grantové části můžeme hovořit o těch cílech, které jsou stanoveny na té půjčkové eh, straně, můžeme hovořit o tom, jak se tyto finance vztahují i na soukromý sektor, zda jsou závislé nebo nejsou závislé na jedné konkrétní soukromé společnosti nebo na nějakém finančníkovi, který je ochoten podstoupit dané riziko a chce investovat do daného projektu a případně chce pro ten projekt nalézat dodatečné finanční prostředky, ale každopádně vždy je potřeba, aby ten projekt byl udržitelný, aby generoval zisk pro tyto finančníky a proto je tak důležité zamýšlet se nad těmi finančními trhy. Je zde každopádně mm, velmi výrazný efekt takové dvo, dvojakosti eh, tohoto systému, protože na jedné straně zde máme eh, ziskové operace, které nabízejí eh, eh, vysoký zisk a eh, mají hospodářskou hodnotu. A pak jsou kategorie, kde toto ne zcela automaticky platí. A pak je otázka, která část toho blendingu bude hlavní. Který typ nebo jaký typ programů tedy tyto blendingové systémy budou nabízet. Jakým způsobem ty projekty budou zpracovávány? Zda to bude určovat tedy ta grantová složka, nebo ta půjčková, neboli tržní složka. A to může být velmi zásadní. Za druhé, potřebujeme vůbec regionální blendingové programy, nebo potřebujeme spíše tematické blendingové programy, nebo to skombinovat, nějak, nějak, mít nějaká tematická okénka v regionálních systémech, anebo naopak. Momentálně se o tomto hovoří eh, energetika nebo klima, eh, zda mít nějaká klimatická okénka v regionálních programech a jakým způsobem to pokryt, nebo jaké programy budou tematické, jaké programy budou regionální a kde, že Samozřejmě také v jakých zemích. Jak můžeme určit, která země co dostane. V některých zemích je více půjček a méně grantů, v jiných zemích je to přesně naopak. Jak můžeme určit, jaká je nejlepší kombinace obou, jaké proto máme nástroje? A pak je zde celá řada dalších otázek, které rovněž čekají v této oblasti na zodpovězení, tak abychom zajistili, že ten nástroj bude řádně fungovat a bude řádně spravován. A nakonec, jaké je to ideální propojení se soukromým sektorem? V té první prezentaci jsme slyšeli, že se bude jednat o nástroje hlavně pro financování veřejného sektoru. A když jsme se podívali na ty různé programy, tak v podstatě před dvěma lety v podstatě všechny ty projekty byly z veřejného sektoru. A já si upřímně myslím, že bychom se neměli zaměřovat pouze na pomoc pro soukromý sektor jako takovou. Občas v některých situacích je užitečné podpořit rozvoj soukromého sektoru, protože zdravé produktivní firmy znamenají více pracovních míst a tedy eh, větší mobilizace domácích zdrojů. Takže zde je otázka, jak můžeme se soukromým sektorem pracovat a zda tyto programy jsou ten nejlepší způsob této práce případně zda fungují optimálně. Takže na závěr mohu říci, že to to je nový světonázor. Eh, je to sektor, ve kterém působí mnoho subjektů, kde se združuje mnoho druhů finančních zdrojů, takže je to určitě sektor s velkým potenciálem do budoucna, kde se toho bude mnoho dít. A ať už to bude eh, skupina zemí BRICS, nebo Čína, nebo Velká Británie, nebo kdokoliv jiný z velkých hráčů, je to určitě užitečný způsob združování finančních prostředků. Ovšem, jsou zde stále otázky řízení a zprávy do budoucna, jsou zde otázky nástrojů, které zajistí, že tyto prostředky jsou efektivně využívané a že budeme mít nástroje, které řeknou, jaký je ten ideální poměr prostředků, které budou proudit do jednotlivých sektorů v jednotlivých zemích. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za velmi konkrétní a přesnou prezentaci. A nyní eh, první případová studie, která řeší spolupráci mezinárodních finančních institucí v eh, záležitostech týkajících se předvstupních zemí západního Balkánu. A já chci přivítat eh, dva řečníky z EIB, pana Karána a pana Čingolányho pokud se nepletu. Pán Alessandro Carano je poradcem v oblasti řízení a vedoucím oddělení strategického oddělení Evropské investiční banky a přispěl k vytvoření Evropské platformy pro blending eh, a, a také využívá své odbornosti v dalších mechanismech. Marčelo Massimo Cingolani je a vedoucím oddělení v eh, oddělení pro Jaderské moře, kde koordinuje aktivity banky na západním Balkáně. A ní dám slovo oběma pánům. Děkuji mnohokrát. Děkujeme za pozvání EIB, aby oslovila toto zajímavé slyšení. Budu hovořit 10 minut a můj kolega zodpoví vaše obtížné otázky. Tak si to rozdělíme půl na půl. Nejdříve uvedu, jaký je přístup EIB k blendingu s důrazem na vytvoření investičního rámce pro západní banky. A Massimo Cingolani uvede některé konkrétní příklady a poskytne také náš vhled pokud je o financování projektu. A také nastíní naše úvahy o budoucnosti u podobných projektů. Jak víte, velmi stručný úvod o EIB mimo EU. My v první řadě financujeme projekty uvnitř Evropské unie. Ale současně máme také funkci podporovat vnější politiky Evropské unie, zejména rozšíření spolupráci, rozvoj a klimatické politiky, tak jak jsou definovány Evropskou unii mimo EU. A to prozatím představuje 10 naší roční aktivity, tedy asi 7 miliard euro ročně půjček mimo EU, jak pro veřejný, tak soukromý sektor fungujeme v rámci mandátu, který odpovídá víceletému finančnímu rámci Evropské unie. A to je významné, protože je to svým způsobem také nástroj pro kombinování různých zdrojů financování. Zejména se opírá o rozpočtovou záruku z rozpočtu EU, která umožňuje pokrýt politické a státní riziko, které je vlastní operací mimo EU pro EIB. A to umožní EIB půjčovat prostředky, které přicházejí z našich půjček na kapitálovém trhu a přibližný rozsah až do konce tohoto roku je vlastně, jsou půjčky v rozsahu 30 miliard, které vycházejí z, ze záruk, které jsou tedy, představují 1,5 miliardy v rozpočtu banky. A my si vlastně ty prostředky půjčujeme na eh, kapitálovém trhu. Návrh nového mandátu byl právě vydán Evropskou komisí a bude procházet spolurozhodováním Rady a parlamentu velmi záhy takže se na to těšíme. A je to důležité, protože tento mandát nejen upravuje tyto záruky, ale také stanoví politický rámec. Takže veškeré požadavky, například pokud jde o blending, vytvoření platformy a podobně, také pokud jde o rozvojový dopad naší pomoci, právě přichází od těch, kteří stanoví tyto politiky. A není konkrétně, pokud je o blending. Získali jsme velké zkušenosti spolu s komisí a s dalšími finančními institucemi, pokud je o tyto nástroje. A nechci opakovat to, co zde již zaznělo kolegy, od kolegů, ale určitě sdílím některé připomínky, pokud je o pákový efekt. To je velmi důležitý koncept a současně musíme být poněkud opatrní u těch čísel, protože se to velmi liší, když používáme granty pro technickou pomoc a pro studii proveditelnosti, anebo pokud to využíváme jako investiční grant, případně jinak. Takže tady nedosahujeme stejné páky a blending určitě není strojem na peníze, ale přidá, přináší tedy přidanou hodnotu kombinací různých finančních zdrojů a odbornosti a nikoli pouze finančních zdrojů. A vše to má směřovat k zajištění cílů v oblasti politiky EU. Je tu také jasný přínos, pokud jde o efektivitu pomoci, bylo to zmíněno, udržitelnost projektu. A to také souvisí s tím, že my uplatňujeme jasné normy, pokud jde o splácení půjček po řadu let a celá řada předpokladů je nezbytných, pokud je veřejné zakázky, ale také v oblasti eh, sociální, v oblasti životního prostředí a právního prostředí a to je jádro naší due diligence. A souvisí to také s procesem uvěrování. Významná složka související s uvěrováním se eh, týká přivlastnění si projektu ze strany příjemce. A to se týká také splácení půjček. Několikrát zde zaznělo, že myšlenka koordinace a spolupráce mezi jednotlivými subjekty pomoci. Vytvořili jsme například eh, rámec pro spolupráci s komisí a s EBRD a to se týká tedy společných oblastí působnosti, zejména předvstupní oblasti, oblasti sousedství, kde dochází k, k transparentnosti od samého počátku projektu, takže můžeme skutečně definovat, kde existují potřeby spolufinancování a díky tomu naše míra spolufinancní se strojnásobila v posledních třech letech, když jsme vytvořili tento rámec. Obecně za to polovina našich projektů mimo Evropskou unii jsou spolufinancovány s dalšími rozvojovými bankami nebo institucemi, ať jsou to evropské instituce nebo mezinárodní. Dalším příkladem je iniciativa vzá, vzájemné opory, kterou jsme spustili s AFD KFV to se týká zejména subsaharské Afriky a severní Afriky a to umožňuje definovat eh, velmi záhy úplné sdílení přípravy projektu od eh, definice projektu. Jsme schopni stanovit, které, pro který projekt je nejvhodnější konkrétní instituce na základě, základ, na základě do, srovna, komparativních výhod a základních eh, kompetencí takže dochází k dělbě, dělbě práce a vedoucí financující instituce potom je hlavním rozhraním s příjemcem a další instituce v případě spolufinancování se budou spoléhat na vedoucího účastníka, pokud jde o due diligence takže nezdvojujeme ty postupy a je to zcela s programem efektivity pomoci, kterou zde uvedla Světová banka. Pokud jde o investiční rámec pro západní Balkán, jsme na to velmi pišní. Vznikl v roce 2009 společně spoluprácí Evropské komise EIB, e, BRD a dalších dárců. A bylo třeba zde definovat eh, jednotlivá ustanovení mechanismu, zejména pokud jde o řízení, jak už bylo uvedeno. Jde určitě o jeden z aspektů, kde je třeba postupovat obezřetně, abychom reagovali na zájmy dárců z hlediska také potřeb příjemců a trvalo to určitou dobu a my jsme velmi rádi, že, že se nám podařilo to spustit o několik let později, protože to umožnilo sloučit eh, grantové nástroje do jednoho mechanismu. V minulosti existovalo rozdrobení, rozptýlení jednotlivých eh, nástrojů, existovaly bilaterální fondy, vytvořené některými evropskými členskými státy, finančními institucemi další fondy paralelně, další prostředky byly paralelně poskytovány komisí a nám se podařilo všechny tyto nástroje sloučit v jeden. A příjemci si toho velmi váží a naše instituce také a členské státy rovněž. A umožnilo to členským státům poskytovat granty, které nebyly poskytovány předtím do tohoto regionu. A Případně se tak dělá pouze bilaterálně. Je to tedy soustředění na přípravu projektu, která je sjednocená a je to v souladu s politikou rozšíření. A to je základním faktorem tohoto nástroje. A finanční instituce zkoumají žádosti a rozhodují o možnostech o případných modelech financování. Konečně je důležité také poznamenat, že v tomto kontextu jsme také dokázali poskytnout zdroje pro vlastní prostředky finančních institucí a také se nám podařilo maximalizovat finanční pákový efekt. Tyto instituce poskytly také některé prostředky z vlastního rozpočtu, takže nyní dám slovo Massimo Cingolánimu, který naváže. Děkuji, Alessandro. Ano, navážu, a to tím, že řeknu, že jste, myslím, velmi dobře popsal ten fakt, jak funguje koordinace pomoci v rámci blendingových nástrojů. A e, je vlastně velmi zajímavé uvědomit si, že na začátku ty žádosti o více koordinace mezi dárci pocházeli od příjemců, zejména v tom rámcovém programu pro západní Balkán. Tam jsme měli různé žádosti, různé podmínky od různých dárců a velice pragmaticky příjemci řekli, podívejte, dohodněte se sami mezi sebou, co od nás vlastně chcete, tak abychom to mohli řádně implementovat. A rovněž veli, velice pragmaticky s referencí eh, k té velmi zajímavé diskusi, která tady už proběhla, ehm, ta myšlenka toho rámcového investičního programu pro západní Balkán je vlastně takové propojení grantů a půjček samozřejmě, ale grant a půjčka znamená grant a projekt. Takže máme určité propojení mezi eh, rozpočtovým financováním a mezi něčím, co je projekt, co je jaksi združení nějakých asetů, aktiv, ale nejenom těch. E, a pakliže jsou tyto dobře hodnoceny v době rozhodnutí, tak principiálně by měly být možnost generovat do budoucna příjmy, které pak tu půjčku zaplatí. Takže je zde toto pragmatické propojení mezi rozpočtovým příspěvkem a mezi něčím, co je projekt e, a co fyzicky funguje. Tak, jak probíhá blending v případě toho západobalkánského investičního rámce? Alessandro už potrhl otázku vlastnictví. A to je princip nařízení IPA, eh, takže pro WBIF to není otázka volby, zda zde je to vlastnictví nebo není, to se definuje v nařízení a funguje to tak, že ta žádost o grant eh, pochází od konečného příjemce, což v tomto případě by bylo něco, co se jmenuje NIPEC, eh, National IPA Coordinator. A ten konečný příjemce pak představí žádost pro WBF eh, pro takzvané skupiny finančníků projektů. A kdo v té skupině sedí? Sedí tam komise, IFI eh, a různí bilaterální dárci co dělají? V podstatě dvě věci. Jednak provádějí screening žádostí, a to dělá komise, eh, aby se kontrolovalo, že to je v souladu s politikou EU, a pak se to hodnotí. A eh, to dělá vedoucí EFI, který je přidělen ke každému projektu a ten pak eh, vydá posudek v tom smyslu, zda se jedná o grant, který je cený a který bude tím pádem podpořen nebo ne. A nakonec ty závěry této uh, Skupiny se představí řídícímu výboru, kde sedí všichni dárci, včetně e, konečných příjemců, kteří jsou tam jako pozorovatelé a řídící výbor pak rozhodne, zda grant pro daný projekt udělí nebo ne. A ten grant se potom e, implementuje EIFI a ta půjčka, která je na to navázána, e, se implementuje stejným způsobem. Pár čísel. Do konce, eh, eh, do, do současné doby, od konce roku 2009 bylo uděleno eh, zhruba 2000 grantů od různých dárců, komise, domácí dárci a EIFIs, což pomohlo 137 projektům, které tak dostali 2,3 miliardy na půjčkách. Předtím už jsme hovořili o pákovém efektu. Pakliže bychom si provedli takový hrubý výpočet, tak ten pákový efekt mezi granty a půjčkami je e, v poměru zhruba 1 k 8 nebo 1 k 9. Takže ty půjčky, které se identifikují, které očekáváme, že přijdou i v budoucnu, je to zhruba 7,7 miliardy, tak kdybychom to e, propočítali, tak ten poměr bude 1 k 20 až 22. Takže e, je to skutečně velmi důležité Hovoříme-li o pákovém efektu, je důležité být přesní. Ale k těm půjčkám je nutné hovořit o takzvaných upsaných půjčkách, které jsou tedy závazek, které skutečně proběhnou. A u tohoto druhu půjček vás rádi informujeme o tom, že i EIB do tohoto významným způsobem přispívá, takže propojujeme granty s půjčkami a projekty, které se skutečně odehrávají. Pokud jde o pákové efekty obecně, tak samozřejmě ten rozdíl se vždycky staví na tu finanční versus kvalitativní úroveň, politický pákový efekt a tak dále, ale co je nejdůležitější a co bychom měli zdůraznit, je to, že tím, že se sedí všichni kolem stejného stolu, to znamená příjemci, dárci, eh, řídící skupina a tak dále, a všechny typy dárců, včetně IFI, díky tomu se děje to, že máme jednu společnou sadu prioritních projektů a to je, myslím, eh, jedna z nejdůležitějších přidaných hodnot těchto nástrojů. Konkrétní příklady projektů financovaných tímto způsobem. Eh, pokud vím, tak máte k dispozici takový letáček, kde najdete všechny potřebné informace. Je tam mimo jiné také seznam projektů, který je i v mé prezentaci. Možná, že bych to mohl jenom rychle proběhnout Eh, respektive bych se spíše zaměřil na ten první, ten výzkumný a vývojový projekt v Srbsku. To je projekt, eh, za který máme z WBIF eh, grant a pak, má, pak jsme dostali půjčku a ten projekt už je dokončen, takže je to něco, co skutečně existuje. Je tam vědecké centrum, je tam technologické centrum a pak je tam centrum pro propagaci a podporu výzkumu v Bělehradu. Je to rozhodně příklad projektu, který by se bez takovéhoto grantu od WWF eh, neodehrál, by neproběhl, protože eh, předtím ten projekt byl blokován, protože na ně nebyl dost peněz. Nebo venkovské silnice v Albánii, ER, EBRD eh, e a EIB. To je něco, kde ty granty, které se združily, umožnili splnění všech požadavků ze strany albánské, jinými slovy, že 30% z té celkové částky půjde z grantu a tím pádem bylo možné financovat program eh, vybudování eh, silnic pro ty nejchudší oblasti v Albánii. To jsou dva příklady. Třetí příklad je, myslím, také zajímavý a zároveň hezky ukazuje flexibilitu eh, WBIF. To je takzvaný eh, takzvaný inovační nástroj pro, západní, pro podnikání a rozvoj na západním Balkáně, Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility, EDIF. Ehm, WBIF poskytlo grant, který přispěl k vytvoření tohoto nástroje eh, a je to nástroj, který se zaměřuje na zlepšování dostupnosti financování pro začínající firmy a pro další rozvíjení malých a středně velkých firm má čtyři pilíře, máme zde dva fondy equity, jeden rizikový kapitál, jeden inovační kapitál. Dále je zde fond pro eh, iGrowth malých a středně velkých podniků a garanční nástroj eh, pro další malé a středně velké podniky, které nemohou čerpat prostředky z běžných eh, kreditových řádek a IFI e v rámci bankovního systému. Takže toto společně dává malým a středně velkým firmám na západním Balkáně zhruba 142 milionů euro celkově a doplňuje to, jak si eh, ty produkty, které jsou nabízeny pro ty tradičnější malé a středně velký, velké firmy. Je zde rovněž technický balíček, balíček technických opatření, které se zaměřují na regulační reformu. Ten byl právě spuštěn, takže zatím nemáme výsledky. Měli bychom pak li eh, komentovat zkušenosti, které nám tento nástroj přinesl, je nutno zdůraznit aspekt vlastnictví, aspekt koordinace hospodářské politiky, který probíhá v rámci spolupráce mezi všemi dárci a příjemci, kteří společně diskutují, jak lze združit granty a půjčky. Rovněž, jak už jsem říkal, je důležité zdůraznit, že blending zajišťuje, že granty se dříve nebo později transformují do hmatatelného projektu, samozřejmě ideálně dříve než později. A tím pádem eh, pokud se splní všechny podmínky pro upsání půjčky, protože faktem je, že když se financuje pouze technická pomoc pro nějaký projekt, který se nikdy nepřetransformuje do půjčky a tím pádem do hmatatelného projektu, pak je dubiozní, pak je tady spochybnitelné, eh, zda je to efektivní využívání finančních prostředků, že ano, jak, hovo- jak už říkali předřečníci. Eh, dále je zde otázka efektivity, združování zdrojů, eh, rozdělení pracovních kompetencí, protože eh, komparativně mají různé instituce různé ideální postupy a zkušenosti, do, doplňkovost grantů, pákový efekt půjček a samozřejmě i politická efektivita projektu ke každému projektu e, probíhá diskuse, na které se všichni účastní, příjemci, dárci a tak dále a tak podobně. Takže to by bylo několik drobných myšlenek e, k našim stávajícím zkušenostem. A teď, jak to vypadá do budoucna? A teď hovořím pouze o západním Balkánu. Vycházíme ze situace, kdy dnes nejnovější prognozy pro západní Balkán indikují e, e růst HDP minus 0,5 takže je to situace vlastně e, recesivní, nikoliv růstová. A je dosti obtížná. E, když si to trošku spočítáme a e, všichni víme, že z, e, v příštím finančním období 2014 až 2020 bude potřeba zhruba 8 až 9 miliard euro za rok v investicích, do infrastruktury a do další, dalších socioekonomických priorit na západním Balkáně. To znamená, eh, podle mého názoru, že je důležité pokračovat eh, v té myšlence blendingu, protože granty a půjčky musí obě směřovat na stejné priority. A zároveň musíme ponechat dostatek prostoru pro to, aby eh, probíhaly nové půjčky, o tom už hovořil Alessandro, a je potřeba také plnit půjčkový mandát. Pár čísel. Západní Balkán a Chorvatsko. Obvykle se Chorvatsko vyděluje, ale vezměme je společně. Je to oblast s HDP 113 miliard euro. Zhruba jedna čtvrtina je GFCF, což znamená v podstatě investice, hrubý kapitál. Takže každý rok se reinvestuje 24 miliard euro v této oblasti. Jednak je to daleko méně, než co banky každoročně dávají na úvěrech, je to zhruba třikrát méně a tento poměr jinak v Evropské unii je daleko, daleko vyšší. Ale v podstatě lze odhadnout, že asi tak třetina těchto 25% HDP, co jsou investice, by měla jít na infrastrukturu. Takže tím dostaneme nějakých těch 8 až 9 miliard za rok, v rámci kterých lze blendovat asi tak jednu miliardu v grantech a nějakých 7-8 miliard v půjčkách, ale je potřeba to naplánovat. No a tím se dostávám k poslednímu, co jsem chtěl ještě říci, a to je potřeba míti dlouhodobou makroekonomickou vizi, kterou budou sdílet všechny zúčastněné strany. Mechanismy blendingu pak eh, tuto společnou vizi mohou pomoci naplnit. Je důležité zdůraznit, že ne vždy, když dostaneme žádost od národních úřadů, už by existoval dobře vypočítaný plán a nastavená možnost, jak poskytnout půjčku pro daný relevantní projekt, takže z toho vidíme, že skutečně tato strategie zapotřebí. A tím pádem podporujeme myšlenku komise eh, v rámci nařízení EIPA 2 eh, nastavit určité programování a dosáhnout vyváženého regionálního rozvoje, stanovení řádných priorit, nastavení sekvence jednotlivých projektů a to v rámci střednědobého plánu, který bude zohledňovat i možnou expanzi těchto projektů a produktů, které lze pro ty projekty využívat. Eh, Přitom samozřejmě je potřeba dbát také na to, aby jednotlivé státy byly zodpovědné za konkrétní projekty ve spolupráci s dárci. My si myslíme, že toho lze dosáhnout v blendingu, ale nemyslíme si, že to funguje nutně za všech situací. Ale fungovat to může. A to je, myslím, nejdůležitější na tom, na tom eh, rámcovém investičním programu pro západní Balkán. Nakonec už zbývá vám jenom eh, poděkovat eh, za to, že jste nás tu nenechali samotné, takže ten obrázek na snímku není příliš indikativní. Každopádně vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A tady se dostáváme na závěr první případové studie a druhá případová studie je z Latinské Ameriky. A dávám slovo panu Cortés Lastrovi, který uvede dalšího experta <clears throat> Výborně. Takže teď se tedy podíváme do Latinské Ameriky a než vám představím pana Gustava Hernandese, který je koordinátorem eh, ALOPu, chtěl bych vám stručně představit to, co my si myslíme o situaci v Latinské Americe. Chceme to představit za výbor pro rozvoj. Chtěl bych vám tady poskytnout určitý náčrt, abyste pochopili, jak to vypadá dnes v Latinské Americe, jak vypadá realita všedních dní z 18 států Latinské Ameriky. 11 z nich je na skutečně vysokém růstovém postupu a opírají se o bilaterální pomoc. Je tam v podstatě 10% těch nejchudší, ta nejchudší populace, skutečně mimořádné chudoby. Je, to tu státy, kde je největší nerovnost na světě. A já si myslím, že evropské státy skutečně mohou nadále sehrávat zásadní roli v těchto zemích. Je tu ovšem velká hospodářská krize, ale zároveň musím říct, že nenastal právě proto ten správný okamžik, abychom tyto země opustili. Oni počítají s naší pomocí a zejména u těch středně chudých zemí. Je potřeba tedy zejména omezit nerovnosti. Musíme tedy pokračovat dál, jako jsme pokračovali od Lisabonské smlouvy. Tyto, my nechápeme, proč vlastně se více nepomáhá zemím Latinské Ameriky přes mnoha mnoho obchodních politických závazků, které jsme vůči tomuto regionu vyslovili. 700 milionů euro, to je výše pomoci. Já jsem napsal zprávu k této pomoci a právě tam v té zprávě jsem dospěl k této částce. Naše odpovědnost je skutečně prvořadá, ať už je to směrem k univerzitám, nevládním organizacím, podnikům, odborům, pro podniky, které jsou třeba a pro, i pro neziskovky. Podle mne je Latinská Amerika tím regionem, kde pomoc funguje skutečně příkladně, kde pomoc je dobře investována, kde pomáhá měnit život lidí. Já dám slovo panu Hernandezovi a ten nástroj pro spolupráci a rozvoj je velmi důležitý. Dost se o tom ovšem zatím v politické diskusi nemluví. Některé nástroje už pomalu budou končit. Je potřeba zavést politický dialog, aby Latinská Amerika byla prioritou pro náš parlament a celou Evropskou unii. Není to osobní názor, je to názor celého parlamentu, tak jak byl velkou většinou přijat. Zpráva o spolupráci s Latinskou Amerikou to byla a je potřeba ji brát v úvahu, je potřeba dodržet ta jednání, je potřeba dodržet sliby pro některé země, zejména Kolumbie, Ekvádoru, Peru. To jsou tři země, které považujeme jako země, které jsou schopné dobře zpracovat ty nástroje pomoci, spolupráce a které je potřeba zařadit do finančních výhledů. Je to zpráva, kterou jsme odhlasovali, kterou musíme nadále hájit a podporovat. samozřejmě jsou tu i další latinské, latinskoamerické země, ale je potřeba jít, jít po pořadě, abychom ty stovky milionů lidí nenechali o samotě, než projekty skončí, než budou dovedeny k řádnému konci. My doufáme, že tedy dosáhneme politického dialogu, tíží nás pomalost těch jednání. Jenom krátký komentář eh, k tomu, co zde bylo řečeno před chvilkou, protože jsme neustále tedy poslouchali přednášky a nemohli jsme je žádným způsobem okomentovat, takže si dovolím jenom pár poznámek, krátký komentář. Já nejsem proti kombinovaným pomocem, blending, to je samozřejmě velmi dobré, ale je potřeba, jak už jsem říkal, určitý rámec, legislativní rámec, aby to bylo jasné to, to je to, co by chtěl výbor pro rozvoj, protože spolupráce to není oblast jako každá jiná. Je to velmi citlivá záležitost. A my jako výbor si myslíme, že bychom měli přinést určité legislativní regulační návrhy, aby se skutečně tyto kombinované podpory e, nějakým způsobem dobře ukotvily. A abychom našli určitou, určitý způsob transparentnější práce. U té spolupráce se hovoří o lepším hospodaření, o, o transparentnosti, ale nesmíme zároveň si ty pojmy mílit. Je to určité úsilí, které vynakládáme ze státní sféry, z veřejných financí chceme zlepšovat tedy ty, ten rozvoj. A jiná věc jsou masivní vlastně investice z privátního sektoru. A já se domnívám, že jak pro to veřejné, tak pro to soukromé financování by bylo dobré mít tedy určitý regulační rámec, transparentní rámec, který by všichni akceptovali. To je to, co si myslím já osobně. Já se nechci zúčastnit nějaké spolupráce, která povede pouze k privatizaci. Takže není pan Gustavo Hernández, který je koordinátorem v platformě ALOP. Jeho životopis je velmi zajímavý, je to antropolog. Svůj diplom získal v Peru, má doktorát v Bilbao také získal diplom v Texasu na univerzitě v Austinu. Takže Gustavo, prosím. Děkuji. Já bych rád poděkoval europoslancům za to, že mě pozvali na tuto velmi zásadní diskusi a to z jednoho důvodu. Ten důvod je spojen s tím mechanismem blending, s, tím, s tou smíšenou pomocí. Tyto míšené, křížené pomoci mohou vytvářet skutečně eh, velmi dobrý způsob eh, pomoci spolupráce s Latinskou Amerikou. A proto chci něco říct o, o jejich úloze v té nové podobě spolupráce s Latinskou Amerikou. Zbývá mi ještě 9 minut, tak bych vám rád vysvětlil dodatečné stanovisko občanské společnosti a také stanovisko výzkumu, participativního výzkumu, na kterém se podělo několik eh, subjektů. Tento výzkum skončil v srpnu 2013, obsahovalo to několik eh, složek. Byl to výzkum eh, u vlády, na místě, byly to složky live a Využili jsme strukturované nástroje, analýzy, dokumentaci. Měli jsme pět pracovních schůzek, na kterých jsme viděli i jednání Evropského parlamentu, jak vlastně tento parlament vede svoji práci. A pomohlo to i té dnešní diskusi účastníky byla, byli zástupci občanské eh, společ, společnosti, nevládní organizace a zástupci parlamentu, dalších organizací. Vypracovali jsme různá doporučení. Bylo to dokonce za účasti zástupců Evropské komise. Chci říci, že to je počátek procesu, který má vést k dialogu. Jsou tu různé vize a je důležité, aby ty vize se propojily ke společnému cíli, což je zlepšení rámce spolupráce. Jaké byly hlavní výsledky tohoto výzkumu? Je důležité znovu se chopíte možnosti podívat se, co se vlastně v rámci té spolupráce a rozvoje mění. Já se nechci zdržovat nad těmi hlubokými změnami celkového panoramatu, který zahrnuje samozřejmě i, i Evropskou unii. Nepůjdu do žádných podrobností ale změny, které prožíváme, jsou zásadní a je potřeba je tedy zapracovat do té logiky spolupráce a rozvoje. Nová logika rozvoje a spolupráce je vyjadřována novátorskými mechanismy, právě které třeba zahrnují i ten blending. Důležité je, že se realita za posledních 20 let hluboce změnila ta změna je dána růstem latin, latinoamerických eh, ekonomik. Je to dáno tím také, že eh, Evropská unie je jedním z hlavních zdrojů investic do Latinské Ameriky. Ovšem dochází k určitému eh, propadu, protože do toho vstupuje Čína a další azijské státy. A to je tedy nový rámec v rozvoje, který tu vzniká. Jsou tu nové prvky, nové subjekty, jsou tu změny priorit a je, je dáván větší akcent na privátní sektor. To nové panorama z hlediska čísel ukazuje, že dochází k většímu šíření působnosti soukromého sektoru. A tím se dostáváme k míchání vlastně těch půjček a, a darů. Mohu říci, že jsou takové tři základní eh, pilíře. Je to směrováno na malé střední eh, podniky, na velké regionální a na Eh, tedy cíle a také infrastrukturu. Cílem pro Latinskou Ameriku je posílit cíle rozvoje s tím, že se budou brát v úvahu ty nastupující nové problémy. Hovoříme o velkých změnách, je tu, hovoříme o klimatické změně, život, změně životního prostředí, jak už zde bylo řečeno, Snažíme se najít eh, nové postupy, aby se zlepšila působnost eh, vlády, vlád na základě principů mezinárodní spolupráce a rozvoje. Ale hlavním cílem je skutečně tedy zamezení, vymícení chudoby a tomto rámci existují specifické cíle pro Latinskou Ameriku. Máme tu deset projektů, které byly schváleny v rámci toho LIFE. A když se pak podíváme do toho skutečného života, třeba zlepšení energetické efektivnosti pro Latinskou Ameriku, nebo třeba program pro malé střední podniky, nebo trvalé udržitelná elektrifikace. V Nikaraguji, v Mexiku je to mm, takzvaný mechanismus pro, pro změnu klimatu. Pak jsou tu dopravní, eh, trvalé dopravní sítě, to je regionální projekt, nebo venkovské cesty, to je v Salvadoru, nebo třeba větrná elektrárna v Mexiku, elektrárny a nebo třeba v Kolumbii vodní zdroje a jejich zpráva. Eh, Tady se účastní finanční instituce, také evropské finanční instituce, například eh, Evropská investiční banka, spolu tedy s latinoamerickými eh, finančními instituty jako je třeba Integrační banka a NIP a další. Čili zatím je to 10 projektů a já bych ještě chtěl eh, tedy poukázat na ty, kdo budou požívat té pomoci, na ty příjemce. Příjemci, to jsou stejně tak státy jako finanční instituce, to je to, co vyplývá z výzkumu. A hodně těch projektů, které jsem zmínila, které tady už byly schváleny, v rámci nové logiky musí také odpovídat té předchozí eh, logice, to znamená, to byly projekty, které připravovaly latinoamerické finanční instituce v rámci volného obchodu, A v současné době se dostáváme do té logiky live. Rozvoj je skutečně jeden z prioritních základních kamenů, když se hovoří o spolupráci mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Eh, hodně eh, z těchto projektů v minulosti způsobilo určitá ekologická eh, poškození a vedlo to k sociálním eh, konfliktům. Samozřejmě, že to má dopad na rozvoj, ale je potřeba se vždy podívat, jaké jsou negativní dopady a těch nebylo v minulosti málo. V roce 2010 byly akt, akty pro rozvoj o těch se hovoří v, rámci, v tom rámci rozvoj a pomoc. Vznikly přehrady, které skutečně vyvolaly velké problémy v Peru v roce 2010 a v Baua dokonce došlo k revoltě. A v minulém roce byly protesty v zóně která vlastně spadá pod tu zónu rozvoje nebo osu rozvoje číslo 6 a týká se Bolívie, kde hodně těch eh, společenských skupin eh, se zvedlo proti vládě a chtěli chránit ty přírodní zóny, chráněné zóny, snažili se chránit eh, vlastně ty, ty vesnice původních obyvatel. My jsme se soustředili na čtyři projekty, které získávají podporu prostřednictvím eh, mechanismu LIFE. Jednak je to energetická efektivita ve Střední Americe, eh, je to ta větrná elektrárna v Mexiku a vodní zdroje v Kolumbii. Proč tyto příklady? Je to tematicky a zeměpisně sjednocená bilance. Mohla zde být udělána bilance také pro občanskou společnost. Jde o to mít samozřejmě dobrý přístup k informacím, dobrý přístup do terénu. V některých případech ty informace nebyly zcela přesné, někdy byly dokonce eh, jaksi mylné. A my jsme chtěli skutečně udělat určitou bilanci toho, co tyto projekty přinesly pozitivního a negativního, co přinesly, řekněme, dobrého pro to kolektivní vědění. Já bych to schrnul já bych schrnul výsledky takovéhoto výzkumu. Informace pro veřejnost není dostatečná, je povrchní a není aktualizována, čili je potřeba získat lepší přístup k informovanosti. Hodně úředníků sice mělo dobrou vůli otevřít dveře, ale ta informace prostě pro občanskou společnost není k dispozici. Nejsou žádná kritéria, jak vlastně získat, jak mít přístup pokud se obrátíme na banky, tak ta nás pošle třeba za Evropskou komisí a Evropská komise zase řekne, že jde o citlivá data z hlediska finančních institutů. Takže ta informace prostě veřejná není, i když tu velká vůle je. Není žádný protokol, nejsou žádná kritéria, co se týče přístupu k informovanosti. Čili ty kompetence a odpovědnosti jsou špatně definovány, takže to vyžaduje lepší nějaký rámec, lepší regulaci. Úloha Evropského parlamentu je vlastně úloha pozorovatele této platformy a je důležité, aby se Evropský parlament zapojoval ještě více aby více informoval veřejnost o těchto nových způsobech spolupráce se zeměmi se středními příjmy. Také, mm, řekněme, organizace občanské společnosti nesehrávají tu úlohu, kterou by měly, kterou by mohly vlastně o jejich významu, o významu účasti občanské společnosti se vůbec nehovoří, aspoň ne, ne samozřejmě, ne automaticky. Přitom občanská společnost má své znalosti a její účast je naprosto zásadní. Nyní bych ještě se zmínil o několika doporučeních. Jak už jsme říkali, projekty, finanční projekty budou samozřejmě vidět podle svých výsledků. Je tedy důležité, aby ty výsledky byly objektivně měřitelné z hlediska rozvoje. A chtělo by to říci, jak vlastně to tomu rozvoji prospělo, jaká je finanční rentabilita, co to přineslo konkrétního. Tak, abychom viděli, zda skutečně třeba to přineslo 12% pro tu zemi, ale opět musíme si říct, z jakých kritérií nebo na jakých kritériích to všechno budeme stavět, z čeho budeme vycházet. DG Tret hovoří o ratifikaci dohod o spolupráci a tady je potřeba provést studie ex ante, abychom to mohli srovnat, abychom věděli ty výsledky. Zatím takové studie nejsou a je těžké to porovnávat. Porovnávat celkově, kolik v jakém sektoru ten který projekt přinesl, jaké cíle splnil, jak je splnil. Samozřejmě, že je potřeba mít si konzultace, informovat, vědět, jak lidská práva, která samozřejmě se týkají všech projektů, zda tedy skutečně ta společnost byla pro takový projekt, protože když to nebude otevřeno pro, pro publik, pro tu veřejnost, tak to nebude dobré. My jsme taky neměli vlastně přístup ke spoustě těch projektů. Při schvalování těchto projektů nejsou vůbec kritéria spojena s lidskými právy přítomna a tím méně jsou tam studie ex ante. Čili je potřeba větší transparentnost. Občas, občanská společnost skutečně může velmi pomoci a velmi doplnit všechna tato kritéria. No a nakonec ještě určitá výzva eh, váženým europoslancům, aby se tedy zapojili aktivněji do struktury právě vládnutí programu nebo té platformy LAIF Live zatím občanská společnost nehraje žádnou úlohu v této platformě. Děkuji, Gustavo. Eh, tak ještě nám zbývá trochu času, který můžeme věnovat otázkám. Nejprve tedy poslanci, kteří jsou tady, pokud si tedy žádají slovo, pokud tomu tak není. Ano, paní Nejsen. Děkuji, já mám tři otázky. Na pana Tevelde, eh, vy jste zdůraznil u těch balíčků blendingových, eh, že jsou důležité. Myslíte, že v budoucnosti to budou různé organizace, které ten balíček poskytnou dohromady, nebo že každá organizace bude poskytovat určitý specializovaný díl toho balíčku, tedy to takzvané, takzvaná dělba práce? A dvě otázky k tomu západnímu Balkánu na pana Čingolányho a na pana Karána. Eh, vnímáte blending na západním Balkáně jako eh, úspěšnější nebo snazší, eh, když to porovnáte s ostatními příklady ze současnosti? A za druhé, v kterých případech nefunguje blending? Děkuji. Děkuji. Muy bien. Pues le daríamos la palabra en primer lugar al, a Mr. Mr. Eh, de Bell. Dobře, tak já nejprve dám slovo panu Tvaldovi. Thank you very much for, um... Děkuji vám za otázku. Je to otázka velmi dobrá. A je to otázka nesnadná, protože závisí na okolnostech. Je potřeba si uvědomit, že rozvojové země na straně příjemců čím dál více mají možnost vybírat si z různých zdrojů financování. Je to to, čemu my eh, s kolegy říkáme eh, doba voleb. Jsou různé toky peněz do rozvojových zemí, jsou různé výhody jednotlivých zdrojů a Myslím si, že důležité je minimálně více koordinovat. A toho může dosáhnout jediná instituce. Ovšem, upřímně já si nemyslím, že to tak bude, protože každá instituce může nabízet vlastní komparativní výhody. A to znamená, že e, ty jednotlivé zdroje bude potřeba združovat. A právě to dělají blendingové programy. Spouštějí společně granty a e, je velmi důležité řízení a tedy tato platforma, protože je potřeba tuto činnost koordinovat. Právě proto je potřeba přemýšlet o nástrojích, které by tato platforma mohla využívat například pro hodnocení toho, které zdroje mají přijít kam, na základě čeho a e, zda je, ta, je to, to řízeno poptávkou ze strany příjemců, do jaké míry, jestli je to vůbec možné a kdo bude rozhodovat o tom, kolik peněz z půjček půjde kam. Takže koordinace. A více koordinace nejenom mezi granty a půjčkami, ale i v oblasti soukromých financí. I na té projektové úrovni je čím dál více potřeby koordinovat. Jeden příklad je například ten severojižní koridor v Jižní Africe. kde vidíme součinnost různých hráčů, různých zdrojů prostředků, kdy probíhá koordinace a kdy se řeší, jakým způsobem vyřešit závazná omezení tohoto projektu. Eh, občas se jedná o technickou pomoc, někdy jindy se jedná o granty a půjčky na straně finančních zdrojů, někdy jde o eh, katalyzační využití peněz ze soukromého sektoru, takže chce to koordinaci, to chci říct. V rámci té koordinace bude často potřeba institucionální struktura, a e, jindy bude potřeba přemýšlet o komparativních výhodách jednotlivých hráčů. Doufám, že jsem vám odpověděl. Děkuji, pane Zvalde. Pan Thank you very much for the question. I will... Děkuji. Já se vyjádřím k té první. Co se týče to, zda blending v západním Balkánu je úspěšnější oproti jiným regionům. Já si nemyslím, že na to je jednoduchá odpověď. Závisí to na kritériích úspěšnosti. A my jsme zde zaznamenali údaje o finančních pákách a upsaných půjčkách a mechanismus blendingu z tohoto hlediska není příliš odlišný oproti těmto ukazatelům. Ale přesto existují určité rozdíly které jsme zdůraznili a spíše souvisejí s různými politickými rámci Evropské unie. My fungujeme v rámci politik EU, které se liší v jednotlivých regionech a konkrétně na západním Balkáně fungujeme v rámci rozšíření, což je, jde důraz na konvergenci směrem k normám EU. A je tu také důraz na vlastnictví příjemci, protože ti mají potom zpravovat eh, strukturální fondy, až přistoupí, podobně jako Chorvatsko. Takže to vytváří určitý rozdíl. Já neřeknu, že to je úspěšnější či méně úspěšné, ale je to určitě klíčový prvek, který tento systém odlišuje právě proto, že ty politiky se liší a vlastnictví příjemci je také důležitým aspektem. Takže mutatis mutandis to je zásada, která by mohla být postupně e, umocněna a o tom jsme také hovořili v rámci platformy. Další prvek e, odlišnosti je schopnost, e, kterou jsme zvládli lépe v západním Balkánu, tedy združovat prostředky i od ostatních dárců, včetně těch neevropských, protože eh, někteří akcionáři EBRD, Norsko, Kanada jsou také dárci pro jiné nástroje. A ty poskytly vlastně od akcionářů 10 milionů vlastních prostředků a to se liší. A je důležité se snažit eh, právě na to reagovat v jiných okolnostech kdy neevropští dárci se mohou také podílet na rozšíření a zvětšení toho koláče a zmnožení těch omezených prostředků, které máme. Co je za to jde také o politickou vůli, která je vlastně zdrojem VBIF, protože to vzniklo z iniciativy Rady, která chtěla zefektivnit jednotlivé nástroje a prapůvod je u samotných příjemců. A když se podíváme na některé oblasti eh, v sousedství ve Středomoří, máme zde mechanismus blendingu ze strany EU, ale také se šíří finanční nástroje v regionu. Prostředky tedy zdovil a další, které trošku rozptilují naši energii a proto je, by tu měla být snaha to více združovat, podobně jako v oblasti Středomoří. Děkuji. A druhá otázka, to zodpoví kolega. Děkuji za otázku. Myslím, že je to otázka obtížná, ale chtěl bych eh, komentovat několik věcí z hlediska obecné rozpravy. Za prvé, blending je do jisté míry záležitostí selského rozumu, když hovoříme nyní o Evropské unii, protože není skutečně důvodu, proč rozpočet EU by měl se ubírat jiným směrem než například půjčky Evropské unie. Takže z jistého hlediska je rozumné kombinovat zdroje, které má, ať už to je grant nebo půjčka. A jedno není lepší než druhé. Určitě existují granty, které jsou omezené z různých důvodů. A půjčky, které jsou taky omezené, ale kde je možná větší pružnost u té půjčky. A samozřejmě vše je záležitostí míry. Jde o to, a zdá se to logické, aby vlastně zde existovaly správné priority. A v procesu vkládání prostředků do správných priorit a tady bych zdůraznil, že na západním Balkánu financujeme veřejný sektor, tedy projekty veřejného sektoru, i když je tu prostor i malé a střední podniky a energetickou účinnost, ale zejména se jedná veřejný sektor. V procesu vkládání prostředků do správných zdrojů existuje nekonečná řada důvodů, proč to nefunguje. Je to sázka na budoucnost když eh, investujete do projektu, tak z celé řady důvodů se může ukázat, že to prostě je špatně. A ta investice byla špatně vyhodnocena, ten grant nebyl dostatečný. Skutečně tady existuje celá řada kombinovaných důvodů, ale já bych chtěl opět na vaši otázku s odkazem na naší prezentaci bych řekl, že to nefunguje, když existuje investiční grant anebo grant technické pomoci na přípravu projektu a vy vkládáte prostředky do přípravy projektu a ten projekt se prostě nikdy nezhmotní, protože potom ty prostředky nejsou dobře vynaloženy, protože jste nedosáhli cíle, co se týče zvýšení výrobní kapacity, zvýšení poptávky. Oč vám šlo? Tedy na té mikroúrovni by určitě došlo k případu, kde by bylo možno říci, že to prostě nefunguje. A tudíž, když se podíváte z druhé strany na líc této mince, tak se například zvýšíte regulaci mechanismu, to by mohlo být pozitivní. Ale také se může stát, že tato regulace vlastně omezí tyto projekty v jejich fungování. A podle mého názoru, a tady bych se nedovolil ovlivňovat významné osobnosti, ale domnívám se, že třeba brát v makroúroveň i mikroúroveň. To znamená, že je třeba dosáhnout eh, určité míry investic na makroúrovni, růstu HDP a je třeba právě na té politické úrovni definovat tyto cíle. A samozřejmě s, souhlasím s kritikou, která zde zazněla, ale je třeba nechat prostor pro dosažení těchto cílů to je asi příspěvek k vaší diskusi a snad se mi to podařilo trefit. Golani, si alguna otra pregunta. Děkuji moc krát. Nevím, jsou ještě nějaké další otázky? Není tomu tak? Takže paní Nejnský, máte slovo, abyste nám představila závěry tohoto slyšení, prosím. Děkuji vám, pane kolego. Děkuji všem. Myslím, že toto bylo velmi zajímavé odpoledne a doufám, že i nadále budeme Evropský parlament moci využívat jako vhodnou platformu pro setkání a výměnu názorů a vizí do budoucna. Udělala jsem si určité poznámky, které vám s dovolením teď přednesu. Za prvé, blending není stroj na peníze, jak tady někdo poznamenal ale nicméně je to nástroj užitečný. Za další, pákové efekty a pákové nástroje jsou zásadní, ale není úplně jasné, kdo přesně pákové eh, efekty využívá a jakým způsobem se dárci přizpůsobují tržním faktorům. Za třetí, nové nástroje, které združí aktivitu několika aktérů v oblasti mezinárodní pomoci a umožním koordinovat eh, činnost, je důležité. I tento nástroj bude vítán, nesmíme však zapomínat, že koordinace dárců už nyní je klíčovou činností eh, v rámci zvyšování efektivity pomoci. Koordinace dárců se musí zlepšovat s nebo bez blendingu. Toto slyšení nám pomohlo eh, jak si vykrystalizovat, sformulovat několik zásadních otázek k inovativním nástrojům financování. Samozřejmě před námi ještě dlouhá cesta v tom smyslu, eh, že eh, nejprve musíme ohodnotit, jakým způsobem tyto nástroje mohou nám pomoci plnit vlastní cíle. Bude potřeba pokračovat v diskusích. Jsem si jistá, že schůzky a diskuse jako ta dnešní budou probíhat i do budoucna a že i nadále si budeme vyměňovat názory a budeme vytvářet vhodné a ambiciozní iniciativy. Děkuji všem za přítomnost a za aktivní participaci. Děkuji eh, našim odborníkům za to, že odpověděli na položené dotazy a jsem přesvědčena, že se na vaše expertní znalosti budeme moci spolehnout i do budoucna. Děkuji vám ještě jednou všem.